Kolegyně, kolegové, děkuji vám, že jste se usadili. Začneme s naším jednáním bez dalšího otálení, protože tady máme ještě kolegy, kteří musí jít na plenárku, kde by si měli vzít slova, takže vás poprosím, abyste schválili náš pořad jednání, náš návrh pořadu jednání. E, Tímto ho beru za schválený a chtěl bych vás informovat, že máme to potěšení, že zde můžeme přivítat novou kolegyni, která je mezi námi, Nora Bebarek. Noro, přeji vám, eh, ať se vám líbí v našem výboru. Vítám vás mezi námi. Rovněž bych vás chtěl informovat, že se vydáme na Slovensko na misi, už se to blíží. Eh, je to Eh, teď tedy zapotřebí, aby frakce eh, nahlásily jména svých členů eh, dnes do 13 hodin, kdy vyprší lhůta. Takže prosím ty, kteří to ještě neučinili, aby tak učinili neprodleně u sekretariátu. Lhůta vyprší dnes ve 13 hodin. A teď přejdeme k hlasování. Děkuji vám za to, že si připravíte své hlasovací karty a chci vám připomenout, že v rámci procesu evropského semestru jehož cílem je koordinace hospodářských politik členských států s cílem podpořit růst a stabilitu. Děkuji vám za klid v sále, protože jinak je to velmi složité eh, pracovat. Takže Každý podzim Evropská komise vydává výhledy na hospodářské e, perspektivy e, na příští rok a e, náš výbor vypracovává stanovisko k této zprávě. Je k tomu také připojen výbor rozpočtový. 124 je počet pozměňovacích návrhů, k tomu ještě 11 kompromisních návrhů, které byly předloženy náš zpravodaj, náš kolega Donato, naše kolegyně Donato je v sále. Pokud by chtěla, tak si teď může vzít slovo a pak přejdeme k hlasování. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit italsky. Chci poděkovat Eh, všechny, všem kolegyním, všem kolegům za odvedenou práci, za spolupráci. Především chci poděkovat stínovým zpravodajům a také technickému personálu, asistentům, sekretariátu. Eh, jsem přesvědčená, že stanovisko, které eh, naš Eh, které je předloženo, schrnuje veškeré pozice, veškeré připomínky různých, všech různých frakcí a že to je užitečný a významný dokument pro náš výbor, E, pro výbor Econ pro analýzu e, udržitelného růstu v roce 2020. Jsem plná optimismu, myslím, že můžeme pokračovat v harmonické konstruktivní práci, protože to je přesně to, co jsem mohla konstatovat během e, naší spolupráce. Děkuji, dobrou práci všem a ať se nám daří v našem společném díle. Děkuji. Pokud souhlasíte, tak přejdeme přímo k hlasování. Jste připraveni? To znamená, na řadě je kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je schválen. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je schválen. Kompromis číslo 3. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 4. Pro? Ne, omlouvám se, říká předseda. Teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 27. Kdo je pro pozměňovací návrh 27? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je zamítnut. Kompromis 4. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Kompromis je schválen. Pozměňovací návrh 48 byl stažen a teď kompromis 5. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu 51. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Šestka? Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 67. E, Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdržel se? Kompromis je schválen. Osmička pro? Proti? Zdržel se? Kompromis je schválen. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10. Pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 101. Pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je schválen. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. můžeme zkontrolovat elektronickou cestou 103. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 103. Končím hlasování. Návrh je schválen. vezmeme eh, také v úvahu skutečnost, že má hlasovací karta, zdá se, nefunguje. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis je schválen. Pozměňovací návrh 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že je návrh schválen. Zkontrolujeme elektronicky. 111. Ne, omlouvám se, říká předseda 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 117. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že návrh je schválen, ale můžeme to zkontrolovat elektronicky, pokud si přejete. Jedná se o pozměňovací návrh 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, Dá se mi, že je návrh zamítnut. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Pozměňovací návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Přejdeme teď eh, k závěrečnému hlasování takto pozměněného textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Chci vám připomenout, že se ve výboru REGI sejdeme 19. února. Děkuji vám za vaši účast máme e, významný pořad jednání a já e, učiním několik informací ohledně legislativních témat, které se nás týkají, konkrétně Fond pro spravedlivý e, překlenovací období. A přeji vám všem hezký den a uvidíme se 19. února. Děkuji tlumočnickému týmu, říká laskavě pan předseda, děkuji spolupracovníkům. le nouveau membre de, de groupe ID. Ah Quel est son nom Bien. Je n'avais pas, uh... Já jsem nezaznamenal vaši přítomnost. Máme zde nového, jednu novou členku. Dva, dva nové členy respektive. Vincenta Sofo a paní džemu. A sam, samozřejmě vás zde vítám v našem výboru. Doufám, že budete přispívat k práci našeho výboru Regi a doufám, že se uvidíme 19. v Bruselu na naš schůzi našeho výboru, takže ještě jednou vás mezi námi vítám, děkuji. Je suis désolé, je ne... Omlouvám se, neviděl jsem vás na začátku. Paní Donato ještě chce něco říci. Děkuji, pane předsedo budu mluvit italsky. Děkuji. Já bych chtěla jen říct, jsem opravdu zklamaná tím hlasováním, že, jste, že byla zamítnutá tato zpráva, zejména tedy poté, kdy všechny kompromisy a naprostá většina pozměňovacích návrhů byla schválena, takže vyplývá z toho, že problémem není ani tak obsah, ale který vlastně dokazuje konstruktivní práci s kolegy a se stínovými zpravodají, ale ukazuje to spíše na to, že je zde problém eh, určité politické uzavřenosti a zdráhavosti vůči naší skupině i přes práci, kterou všichni poslanci na tom odvedli. Takže podle mě je to smutné a mohu pouze k tomu říct, že, že se nedomnívám, že to vlastně je ve prospěch práce našeho výboru v blízké budoucnosti. Tak samozřejmě zaznamenala jsem ten výsledek, nicméně děkuji všem těm, kteří se mnou spolupracovali na tom a kteří podporovali mě mě a kteří se do toho zapojili a doufám, že jednoho dne tedy tato eh, překážka, tato obstrukce už tedy zde nebude a nebudeme škodit tedy demokracii a důvěře. Děkuji. Dobře, děkuji za váš příspěvek. Tím tedy